say that votes will take place at 4 o'clock. Good afternoon, everybody. Dobré odpoledne. Mohu vás poprosit o pozornost. Nejprve vítejte zpátky v Bruselu. Především pro ty, kteří přijeli z horkého léta. Je to příjemné vrátit se do poněkud chladnějšího počasí. Každopádně doufám, že jste strávili hezké prázdniny, podobně jako já, ale je čas dát se do práce. Takže začneme. Máme návrh pořadu jednání, nejsou k němu připomínky. Výborně, takže je přijatý v navrženém znění. Zápisy z, z červnové a červencové schůze budou považovány za schválené jako obvykle, pokud nebudou žádné připomínky předloženy do konce dnešní schůze. Dále, jak je zvykem, bude tato schůze přenášená po internetu. a bude to k dispozici každému, kdo bude mít zájem o některé z uvedených témat. Bod 4. Současný stav probíhajících trojstranných jednání. Naposledy se jednalo o výjimečných preferenčních podmínkách pro Pakistán to bylo 11. července, text byl přijatý 18. a bude na plenárce e, snad na příští. My nyní pouze čekáme na, radu, na reakci rady, protože se vyjadřovalo k tomu už před několika měsíci, řekl bych v květnu nebo dokonce v březnu rada mm, opravdu příliš odsouvá své reakce. Je to důležité téma, týká se to e, úpravy legislat, evropské legislativy a jejího aký k Lisabonské smlouvě, takže bychom měli tlačit na radu, aby předložila svoje stanovisko, abychom mohli zahájit nebo pokračovat v jednáních, protože tady není důvod to dál zdržovat. A mohli bychom eh, tedy začít neformálním jednáním s radou eh, ohledně Peru a Kolumbie, ale zatím ještě nedošlo k hlasování a trojstrané jednání tím pádem nemůže začít. Bod 4. 5. Financování obchodu a investování malých a středních podniků EU. To je zpráva z vlastní iniciativy našeho výboru. Budeme projednávat návrh zprávy, který, kterou máte ve spisech. Spravodajem je Jan Zahradil, ale on tady mezi námi není, je omluvený, takže požádám Roberta Sturdyho, aby ho zastoupil. Takže máte slovo, abyste uvedl tento návrh zprávy. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan Zahradil se velice omlouvá z rodinných důvodů nemohl přijít a proto mě požádal, abych přečetl jeho zprávu kterou připravil. Nejprve bych chtěl připomenout význam malých a středních podniků pro evropskou ekonomiku. 99% všech podniků v Unii jsou malé a střední podniky. Podle odhadů komise je to celkem překvapivé, 23 milionů podniků poskytuje dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru. Eh, ne všechny malé a střední podniky působí na mezinárodním poli a je potřeba jim poskytnout co nejlepší podporu, aby mohli vyvíjet své aktivity a svoji obchodní politiku v období post Lisabonu. A proto se zpravodaj soustředuje právě na tu podporu. To se týká především informací, kapitálu, financování, a eh, to, což jsou základy pro mezinárodní aktivity malých a středních podniků. Proto zpravodaj doporučuje mimo jiné eh, kromě eh, následující eh, akce za prvé zjednodušení podnikatelského prostředí na úrovni národní i evropské e, spolu s konzultacemi s malými podniky, komorami obchodu a průmyslu a e, s dalšími subjekty, které by mohly přispět k redukci e, administrativní zátěže pro malé a střední podniky. Za druhé, Eh, vytvořit eh, podpůrné kanceláře pro podnikatele na národní úrovni tak, aby mohli podnikatelé ve vlastním jazyce získat všechny informace týkající se příležitostí pro dovoz, vývoz, eh, překážky mezinárodního obchodu, tarifní, netarifní, Eh, otázky eh, ochrany investic, řešení sporů, eh, konkurence na třetích trzích a tak dále. Za třetí by měla komise zapojit malé a střední podniky to otázky mezinárodních standardů, změny Režimu eh, v oblasti legislativy mají přímý dopad na jejich rentabilitu a je potřeba eh, také je informovat o existujících dohodách v oblasti obchodu a investic, především co se týče přeshraničních investic eh, v rámci východního a středomořského sousedství. A e, za páté je třeba vytvářet synergie tak, aby se synergie, které by e, rozdále rozvíjely e, evropskou obchodní diplomacii po celém světě. Děkuji. Děkuji kolegovi Sturdymu jménem zpravodaje. Dívám se, jestli tu máme Eh, stínové. Za EPP, prosím. Dobré odpoledne, děkuji pane předsedo. Ráda bych na úvod eh, řekla, že doufám, že v následujících dnech eh, dostaneme překlad tohoto návrhu protože dosud existuje jenom v angličtině a teprve ve svém jazyce si to budeme moci pořádně prostudovat. Na první pohled mohu říci, že souhlasíme s návrhem zpravodaje nebo s názory zpravodaje, pokud jde o přístup k informacím o kapitálu našich malých a středních podniků a myslím si, že je to poměrně podrobná zpráva. Možná bychom měli trochu více zdůraznit, že třeba zajistit, aby jakákoliv podpora na úrovni EU pokud jde o malé a střední podniky, musí nabídnout eh, přidanou evropskou hodnotu a musí to být v souladu s tím, co už existuje, aby se to nepřekrývalo s programy, které už existují na regionální, místní nebo národní úrovni. To by, jak navrhuje zpravodaj, bylo možné udělat prostřednictvím analýzy nákladů a výhod, které budou pravidelně realizovány. Souhlasím také se zpravodajem v tom, že v rámci Mezinárodní obchodní organizace je nutno, aby se s těmi malými a středními podniky nakládalo z hlediska eh, tarifních a netarifních překážek úplně stejně. Dále je zde důležitost eh, právní jistoty, pokud jde o naše investice v zahraničí. Pro malé střední podniky je to už tak velmi složité. A když zde není žádný rámec, který by zajistil právní bezpečnost jejich investic v zahraničí, tak musíme říci, že je to demotivující, když chcete podnikat na mezinárodní úrovni. A proto Evropská unie by měla, podle mého názoru, zaručit malým a středním podnikům tuto právní jistotu. A ještě jednou eh, děkuji generálnímu ředitelství odpovídajícímu generálnímu ředitelství Evropské unie, Evropské komise a také zpravodaj za to, že nám předložil tento návrh. Děkuji a další členové, protože už zde není žádný stínový zpravodaj, tak další členové tohoto výboru. Amélie? Neviděl jsem vás, omlouvám se. Já vím, někdy jsem velmi malá, tak chápu. Indeed. Well, um... Děkuji za příležitost, že mohu prezentovat stanovisko zelených. Zelení jsou obecně opatrní, pokud jde o myšlenku, že malé a střední podniky se musí zaměřovat nutně na internacionalizaci své činnosti. Je to nákladné, je to riskantní a spotřebovává to lidské zdroje, které by mohly být lépe vynaloženy na rozvoj přizpůsobenějšího zboží a služeb. Nicméně chceme podpořit eh, aspekt nástrojů na eh, rovnou obranu. Souhlasíme také s tím, co je obsaženo ve zprávě pana Winklera a z výboru IMKU, kde se říká, že je důležité pomoci malým a středním podnikům, které se chtějí internacionalizovat, ale také jim eh, pomoci, pokud jde o používání těchto nástrojů. Ještě dvě takové obavy, pokud jde o Eh, obchodování s rozvinutými zeměmi, pokud jde o eh, duševní vlastnictví, eh, tak tam máme ten problém s, těch, s těmi nepředvídatelnými náklady. Nevíme, jak to bude vypadat pro malé a střední podniky, které budou chtít exportovat do jiných jurisdikcí. Měli bychom provést analýzu, jak to bude vypadat s malými a středními podniky, které se chtějí etablovat někde jinde, jak to bude eh, vypadat, eh, když eh, třeba nějaký jiný podnik bude vést řízení pro porušení proti tomuto podniku. Velmi důležité je to v oblasti komunikace a informačních technologií, když se malé a střední podniky v Evrop- z Evropy snaží etablovat v USA, tak často Eh, jsou napadány podniky, které mají velmi specifické požadavky, pokud jde o patenty, a to je velmi nákladné řízení, takže podniky často musí požadovat o licence, požadovat licence, i když by je technicky nemuseli vůbec eh, potřebovat. Takže si myslím, že je důležité hájit eh, práva našich malých a středních podniků, pokud jde o akce těch, kteří zneužívají práv duševního vlastnictví. Děkuji. Omlouvám se za to, že jsem si vás předtím nevšiml. A teď přistoupíme k dalším členům. Henry Weber ze socialistů, prosím. <clears throat> Já bych navázal na to, co tady právě zaznělo. Dlouho jsem byl místo předsedou delegace pro vztahy mezi mm, parlamentní unii a Čínou a také jsem se zabýval kontakty mezi obchodními komorami EU a Číny a často jsem se setkával se zástupci MSP. V těchto instancích nejsou zastoupeny pouze velké podniky, jsou tam také MSP, které jsou oběťmi padělání. a vlastně mm, nedodržování pravidel z hlediska duševního vlastnictví. Není to jednoduché, jak bylo řečeno, ale existují určité postupy ve VTO. Pravdou je, že velké podniky mohou používat tyto postupy, které jsou velmi nákladné často mohou je používat, protože na to mají prostředky. Mají právní a také personální a finanční prostředky. Oproti tomu MSP nemohou využít toho arsenálu VTO, protože nemají tyto prostředky a to ve všech ohledech. Proto mi připadá nezbytné, abychom se zabývali tímto aspektem otázky vedle těch ostatních záležitostí a měli bychom se zamyslet, jak bychom mohli zde nastavit postupy, které by podpořili malé a střední podniky a umožnili jim eh, spustit tyto postupy. Merci, Helmut Scholz, eh, GUE. Děkuji, Helmut Scholz, GUE. Děkuji. Především bych chtěl omluvit našeho stínového zpravodaje, protože z politických důvodů musel zůstat v Jirsku a nemohl se zúčastnit dnešní schůze. Kolega je toho názoru, že to je velice důležitá eh, tato zpráva z vlastní iniciativy a já bych chtěl zdůraznit, že to musíme skutečně projednat velice seriózně z hlediska řady aspektů a eh, reaguji na to, co říkají kolegové, že konkurenceschopnost malých a středních podniků na mezinárodním trhu je jedna z velkých výzev. Pol bych chtěl jenom doplnit dva, tři body, které zatím nejsou pokryty poznámkami, které dosud zazněly. Eh, malé a střední podniky trpí recesí ve stávající krizi, to se netýká jenom Evropské unie, ale i v jiných částech světa. Takže my máme celosvětové výzvy a musíme uvažovat o tom, jak malé a střední podniky mohou rozvíjet vlastní strategie pro to, aby eh, se zapojily do ekonomického rozvoje a malé a střední podniky představují jeden z hlavních motorů ekonomického rozvoje, eh, zaměstnanosti a eh, ekonomiky Evropské unie. Takže musíme uvažovat o tom, jak stabilizovat tuto situaci nebo situaci malých a středních podniků v rámci této eh, ekonomické situace recese. A on chtěl také zdůraznit, že nejde jenom o přístup k úvěrům, ale je třeba také eh, se zabývat otázkou poklesu eh, na vnitřním trhu, zdá se to lze restrukturalizovat na růst, to znamená zvýšit ekonomický rozvoj uvnitř Unie a ne jenom říci, že malé a střední podniky eh, musí postupovat stejně jako velké podniky v rámci mezinárodní konkurence na třetích trzích. Malé a střední podniky závisí z velké části na vnitrostátních trzích a mají řadu praktických problémů. A e, co se týče internacionalizace jejich aktivit, e, je ovlivněna krizí a je potřeba uvažovat o tom, jak především rozvinout naše ekonomiku. A je toho názoru, že tato zpráva se dvakrát zabývá otázkou úvěru pro malé a střední podniky. Pokud je opravdu pro malé a střední podniky těžké sehnat úvěry a e, pokud budou mít nedostatek e, provozního kapitálu, tak samozřejmě je to může poškodit, ale zpráva pouze podporuje e, vytvoření nástrojů na podporu vývozu a dovozu pro malé a střední podniky, jako třeba exportní agentury v eh, odstavci 17. A on říká, že ano, v zásadě by to mohlo být řešení, ale je potřeba jít dál. Takže navrhuje, eh, a že bychom měli prodiskutovat ve výboru, jak eh, se soustředit na obnovu bil, bilancí a eh, a eh, jak, jak, si, jak umožnit zlepšení provozování malých podniků a jejich financování a, a poskytování úvěru. Rádi budeme spolupracovat se spravodajem dále a předložíme ještě návrhy tak, aby tato zpráva z vlastní iniciativy byla skutečně zajímavá a užitečná pro celý parlament. Děkuji. Děkuji. Děkuji za vaše eh, vystoupení. Jsem si jist, že vaše návrhy pan zpravodaj zváží. Komise, máte k tomu nějaké stanovisko? Pan Limanidis? Ano. Výborně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, Komise vítá tento návrh zprávy. Myslíme, že přichází opravdu včas a řeší skutečné problémy. Důležitá je také prioritizace otázek, která je uvedena v této zprávě. Je pravda, že internacionalizace staví před malé a střední podniky spoustu překážek. Nejdůležitější nebo největší překážkou je pravděpodobně nedostatek kapitálu. Přístup k obchodním smlouvám a relevantní informaci o trhu, to je také významný problém, který mnohem obtížněji řeší malé a střední podniky než právě podniky větší. My víme, že internacionalizace malých a středních podniků přináší spoustu pozitiv do hospodářství a do společnosti jako takové. A proto se internacionalizace malých a středních podniků stala důležitou složkou politiky malých a středních podniků. Sdělení Small Business Big World a návrh eh, rámcového programu o tom také svědčí. A současná zpráva je pozbuzením pro komisi, aby pokračovala v práci v tomto směru. Velmi pozorně si prostudujeme doporučení této zprávy a určitě vezmeme v úvahu při dalším rozvoji politiky malých a středních podniků a především při implementaci příštího rámcového programu pro malé a střední podniky a konkurenceschopnost. Těšíme se na závěrečné přijetí této zprávy. Děkuji. Děkuji. Zpravodaj, něco na závěr? Ano, děkuji, pane předsedo. Teď budu hovořit volněji. Myslím si, že čtyři členové, čtyři poslanci, kteří zde prohovořili, přinesli opravdu velmi důležitá upřesnění. Helmute, ty se zmínil o jednom z největších problémů a to je otázka financování. To je problém pro malé a střední podniky, protože přístup k financování je velmi obtížný pro malé podniky, ale obecně si myslím, že všechny tyto body budou předány zpravodaji a myslím, že se všichni velmi jasně uvědomujeme, jak malé a střední podniky jsou důležité pro budoucnost Evropy, protože bez malých a středních podniků zde nebudou žádné příležitosti pro zaměstnanost v Evropě 23 milionů podniků a právě to svědčí o tom, jak je to důležité. Děkuji. Tím jsme uzavřeli tuto debatu a ve čtvrtek 27. září v 6 hodin končí tedy lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů. Bod 6 na pořadu jednání. Průběžná zpráva v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014 a 2000 až 2020. Toto je stanovisko pro rozpočtový výbor, který je zodpovědný za tuto otázku. Navrhovatelem našeho stanoviska je Sayed Kamal Eh, z frakce ECR. Teď tedy proběhne diskuse o návrhu stanoviska, které máte ve svých složkách. Ani pan Kamal nemůže být dnes mezi námi a je náležitě omluven. A znovu tedy za něj prohovoří Robert Stordy, kterému tedy tímto předávám slovo. Děkuji, pane předsedo to se stane koordinátorovi malé frakce, to se nedá nic dělat. Nicméně tedy Said Kamal se omlouvá a já tedy přečtu jeho poznámky. Příští víceletý finanční rámec na období 2014 2020 byl předložen v červnu minulého roku komisí a navrhuje rozpočet pro Evropu až do roku 2020 a 6. července eh, byl přijat parlamentem. Je to poprvé, co parlament eh, musel odsouhlasit eh, víceletý finanční rámec podle Lisabonské smlouvy. Ve zvláštním postupu průběžné zprávy Zvláštní výbory musí vyjádřit své stanovisko k aktualizovanému návrhu komise obsah eh, víceletého finančního rámce by tedy měl být eh, centrem naší analýzy. Příslušný výbor by rád eh, slyšel názory jiných výborů, jaké jsou jejich hlavní linie. Jak určitě víte z vašich vlastních frakcí, tak toto stanovisko by nemělo řešit institucionální otázku, jako je role parlamentu v dosahování konsensu, pokud jde o příští víceletý finanční rámec. Nejde ani o čísla, ani o, o zdroje a programy. Toto stanovisko by mělo být Příležitost, jak signalizovat rozpočtu, jaké jsou naše obavy, pokud jde o externí akce, které které spadají do pole působnosti našeho výboru a jak obecně reagujeme na navrhované alokace zdrojů mezi eh, hlavami a hlavou 4, která se týká, nebo kapitolou 4, která se týká externích akcí. Průběžná zpráva parlamentu bude hlasována eh, v říjnu, než tedy bude ukončena říjnová rada. Tento výbor musel přizpůsobit svůj harmonogram, pokud jde o zpracování tohoto stanoviska, abychom jej vytvořili včas a já děkuji stínovým zpravodajům za jejich pochopení. Máme zde určité klíčové body. Za prvé, víceletý finanční rámec zde nemá nějakou podkapitolu pro ekonomiku nebo hospodářské vztahy. My si musíme zajistit, že budou vzaty v úvahu cíle obchodní politiky. Pokud jde o obchodní část, tak partnerské nástroje musíme hájit jako hlavní linii. A kromě toho musíme zajistit také soudržnost. mezi silnou podporou sousedům v rámci východního sousedství a jižního sousedství po arabském jaru a potom, jaký vývoj byl navržen, pokud jde o rozpočet na partnerství. Dále je potřeba zajistit určitou flexibilitu s tím, že budou dodrženy stropy. Víme, že svět je teď úplně jiný než před 6 lety a trvání víceletého finančního rámce je příliš dlouhé, takže my musíme mít určité nástroje, abychom mohli reagovat na mezinárodní události, na krizové události, které by mohly ve světě nastat v letech 2014 až 2020. Kolegové, děkuji vám za pozornost. Je zbytečné zdůrazňovat důležitost této otázky. Víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020 je opravdu zásadní otázkou. Teď nejde o podstatu, nejde o zdroje a o výdaje. Teď jde o postup schvalování, o ten dobrý postup schvalování, který by měl být přijat. Takže je to takové předběžné stádium jak by měly instituce postupovat, aby bylo dosaženo dobrého výsledku. A určité procedurální aspekty zde mohou být velmi důležité. Chtějí se k tomu vyjádřit někteří poslanci tohoto výboru? Zdá se, že tomu tak není, takže si vyslechneme komisi. Pan Van Porky. The fire, yes. Thank you, Chair. Um, Děkuji, pane předsedo. Já k tomu nemám žádné zvláštní připomínky k tomuto návrhu stanoviska, kromě toho, že tedy vítáme tento návrh. Jenom bych chtěl zdůraznit, že obchod a cíle spojené s obchodem jsou již zahrnuté do některých nástrojů souvisejících s vnějšími vztahy v kapitole 4 a co se týče flexibility, skutečně byly udělané určité úpravy a jak v jednotlivých nástrojích, tak v té celkové architektuře navržené komisí. Takže tolik děkuji. Nějaká závěrečná poznámka, Roberte? Není tomu tak? Dobrá, takže tím končíme rozpravu o bodu 6 Eh, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je brzy, je tento pátek 7. září v poledne. Na to nezapomeňme. Takže tím končí tento blok až do hlasování, nicméně musíme dodržet čas hlasování, jak je uvedený v programu jako obvykle. Takže já nyní přeruším naši schůzi na 15 minut. Čili teď máte pauzu na chvilku.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 Please. Take your seats, please. Posaďte se, prosím. Please uh, conclude your conversations. Take your seats. Let... Ukončete, prosím, své rozhovory, posaďte se na svá místa, ať můžeme pokračovat. Pane Gaspari. Oh, what happened? What happened? Accident. So this is voting time. Čili je čas na hlasování. Uh, this file, please. Prosím, utište se. We will vote. Nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska zpravodaje Petra Šťastného, Petra Šťastného. Příslušný je výbor rozpočtový, toto je návrh stanoviska. E k rozpočtu na finanční rok 2013, to znamená na příští rok. Budeme hlasovat o dvou věcech. Začneme hlasováním o pozměňovacích návrzích ke stanovisku o rozpočtu a potom o těch pozměňovacích návrzích jako takových. To jsou tedy dva hlasovací seznamy předložené zpravodajem. Čili nejprve stanovisko. Um, first of all, on amendment one. Pozměňovací návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh dva pro? proti, zdrželi se přijato, návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 4 pro, proti, zdrželi se, budeme muset zkontrolovat hlasování elektronicky, hlasujeme prosím o pozměňovacím návrhu číslo 4 a budeme počítat eh, kolegu Kaspariho že hlasuje proti, zapomněl si kartu. Čili končím hlasování a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 5. Budeme hlasovat o dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Druhá část? Pro? Proti? Zdrželi se? To bylo přijato. Zkontrolujeme si to ještě elektronicky. Hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Návrh byl přijat. 10 pro, 9 proti. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 7 pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 8 pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Návrh 9 pro? proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 12 budeme hlasovat o dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh dru, druhá část pro, proti, pro, pro, druhá část, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto zkontrolujeme. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 14. Poslední pro proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování elektronicky o celém návrhu. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. A návrh byl přijat 18 hlasy pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodaji tomuto úspěchu a nyní se přesuneme k vlastním pozměňovacím návrhům, k rozpočtovým položkám. První pozměňovací návrh 6925, kde pro, proti, zdržel se schváleno, 6926, kde pro, proti, zdržel se, aha, schváleno, 6927, kde pro, proti, zdržel se schváleno, 6928, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69,29 jde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69,30 pro, proti, 69,31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. To poslední chcete zkontrolovat elektronicky hlasování o návrhu 6933? Je mi řečeno, že není potřeba mít závěrečné hlasování, takže všechny návrhy jsou schválené. Jak stanovisko, tak pozměňovací návrhy jednotlivých položek. Čili tím jsme skončili s hlasováním a dostáváme se k bodu 8 na pořadu jednání. Pokud skončíme eh, veřejnou část zasedání před plánovaným časem, může začít schůze koordinátorů hned potom. Nemáte proti tomu žádné námitky. Dobrá. Bod 8. Dohoda EU a Spojených států podle dohody GATT z roku 1994 o změně koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v rámci jejich přistoupení k Evropské unii. Čili ono jejich jaksi, pak se vlastně stane součástí eh, Unie, takže je potřeba, aby se toto zohlednilo v rámci dohod EU. Jak asi víte, podobné dohody jsme už přijali v souvislosti s Austrálií, Novým Zélandem, Argentínou, čili to je kategorie dohod, které nevzbuzují žádné otazníky. Je to vlastně naplnění povinnosti Unie, co se týče celních unijní článek 26 odstavec 6 GATU. Já jsem zpravodajem, je to velice jednoduchá záležitost, která mi byla svěřena. Mělo by to proběhnout hladce, nevím, zda stínoví chtějí toto nějak komentovat, není tomu tak, ani ostatní členové výboru se k tomu nechtějí vyjádřit. Nikoli komise, třeba nám k tomu něco chce říci. Pan Rickovský? Máte slovo. Děkuji. Já bych jenom během pár minut chtěl několika slovy prezentovat pozadí článku 24.6, co se týče jednání o dohodě a abych poskytl takový obecný přehled k té dohodě jako takové. Co se týče článku 24.6, cílem tady je dojednat eh, vzájemně uspokojivé kompenzace týkající se změny celní unie. Tady jde o to, že ta jednání se netýkají nových koncesí, ale kompenzace členů VTO za významné ztráty týkající se vyšších tarifů, které musí e, platit do zemí, které vstoupily do celní unie. Čili to je považo- požadováno v rámci pravidel GATU. Je to rutinní záležitost, jak říká říkal zpravodaj. Nedávno jsme podobnou dohodu uzavřeli s řadou dalších zemí, s Kubou, Brazílií, Argentínou, Austrálií a Novým Zélandem. Eh, v rámci rozšíření Unie v roce 2007 nám zůstávaly tedy ještě dvě dohody k uzavření, jedna s Čínou a jedna se Spojenými státy. Co se týče dohody se Spojenými státy, Text iniciovala Unie v prosinci a eh, Spojené státy v únoru. Text návrhu jsme projednávali s členskými státy i s, s komisí. Produkty, které jsou součástí kompenzačního balíčku, byly projednány během technických zasedání v letech 2009 a 10 a eh, primární součástky toho balíčku kompenzačního se týká tedy navýšení eh, kvóty na drůbež eh, o určitý objem ton nárůst alokované tuny, alokovaných tun pro e, vepřové ze, spojené, ze Spojených států a dále zvýšení e, kvoty týkající se e, polotovarů a zpracovaných výrobků a dále zařazení do Eh, jaksi eh, programu nebo kvot EU, eh, ty, které byly původně součástí samostatných dohod Bulharska a Rumunska, které se tedy tímto z, z zařadili a stávají se součástí dohody EU. Komise předkládá dva návrhy. Eh, jeden se týká oprávnění podepsat dohodu a druhá se týká uzavření dohody. Eh, navrženo návrh na popis by měla rada rozhodnout brzy a co se týče uzavření dohody, eh, by měla proběhnout v následujících týdnech. Yes, we're happy to contribute. Jsem velice, no, doufám a jsem rád, že se mohu účastnit rychlého vyřízení této záležitosti. My se máme vyjádřit k této otázce, jak nás k tomu vyzývá rada. A o tom bychom mohli hlasovat myslím, bez problému. Návrh zprávy pošleme k překladu 24. září, tak abychom na říjnové schůzi mohli o tom hlasovat. Zatím může dojít k podpisu dohody ze strany rady. Takže do 24. září je třeba mít zprávu podevzdanou. k překladu 10. 11. října to budeme projednávat. 15. října v poledne je termín pro předložení pozměňovacích návrhů. Hlasovat ve výboru za podmínky, že dojde k podpisu dohody ze strany rady, bude 6. listopadu a na plenárce v prosinci, čili koncem roku. Bychom to měli mít hotové. Bod 9. Doporučení Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost ohledně jednání o posílení dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem. A za toto doporučení zodpovídá AFED. Rozhodli jsme se, že předložíme návrh e, stanoviska za AFET eh, youtuber Tlange. Tady je situace taková, že je potřeba, abychom jednali rychle, pokud chceme do toho zasáhnout, protože AFET eh, stanovil velmi eh, krátký harmonogram a zamítnul náš návrh, abychom prodloužili lhuty. Takže není možné postupovat obvyklou cestou, především nebude čas na překlady do ostatních jazyků, kromě angličtiny nebo z angličtiny. Koordinátoři se tedy rozhodli, že nicméně budeme i s tímto omezením pokračovat. Návrh bude tedy k dispozici pouze v angličtině a pozměňovací návrhy, pokud nějaké budou předloženy, tak by měly být předloženy také anglicky. Tak se dohodli koordinátoři. Nemáte námitky a potřebuji, aby to mm, výbor schválil. Nejsou námitky? Dobrá. Takže předám slovo Bertu Langenovi, našemu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Kazachstán a vyjednávání s Kazachstánem eh, se týká eh, dohody o partnerství, probíhá eh, zároveň v době, kdy se jedná o členství ve VTO. My si myslíme, že bychom měli podpořit, aby Kazachstán vstoupil do VTO a aby tedy akceptoval ta příslušná pravidla, protože tady existují některé oblasti, kterých se týká i naše vyjednávání, které jsou dosti nejasné. A členství Kazachstánu ve VTO by um, mohlo posloužit k tomu, že by se hm, tyto oblasti vyjasnily. Takže doufáme, že příští rok Kazachstán bude také členem VTO a e, tím pádem e, tedy se bude muset přizpůsobit Kazachstán. E, samozřejmě nemá zájem na tom, aby příliš vyvážel eh, suroviny. Eh, týká se to vzácných eh, mm, železných rud a týká se to samozřejmě také mm, plynu. Je pravdou, že mm, toto množství je velmi vysoké Eh, samozřejmě, že tyto produkty ehm, budou podléhat eh, výrazným restrikcím, takže pokud chceme tady obchodovat, tak by bylo dobré, aby eh, toto obchodování probíhalo v otevřeném duchu. To je jeden důležitý bod. Dále v Kazachstánu je také problém s neakceptováním těch zásadních pravidel pracovního práva a také zásadních regulí Mezinárodní organizace práce. V prosinci eh, proběhala stávka eh, pracovníků. Podle mých informací tam bylo 17 eh, osob, které byly postiženy mm, pořádkovými silami. A samozřejmě že v dohodě by mělo být také zakotveno, že základní pravidla pracovního práva by měla být dodržována. I to jsem vtělil do návrhu rezoluce. Takže, kolegové, musí se to vyřešit velmi krátkodobě, protože mm, musím to dokončit příští týden, tak abychom dodrželi ten program AFETu Eh, já myslím, že jsem se zmínil o těch stěženích bodech a samozřejmě jsem otevřen nějakému rozšíření z vaší strany. Děkuji. Děkuji. Návrh stanoviska je anglicky, ale samozřejmě eh, kolega eh, mluví německy, všichni můžeme mluvit svými mateřskými jazyky, to zatím, jak si tady není žádný anglicky mluvící parlament, takže takhle. A Další je přihlášený Franciska Keller, prosím. Thank you very much. I... Děkuji. Já myslím, že mě utekl ten váš začátek, ale byly to asi jen dvě věty. Děkuji za vaše stanovisko. Obecně my zelení ho můžeme podpořit, ale Možná bychom tam mohli zdůraznit určité body. Vy jste se zmínil o lidských právech, o té násilím potlačené stávce. Máme také určitou eh, zmínku o stárnoucích pracujících, na to bychom také měli zapomínat. A potom odstavec dvě o vzácných surovinách, tam si myslím, že nestačí vyzvat eh, Kazachstán k tomu, aby otevřel přístup ke svým vzácným surovinám. Vždycky musíme přemýšlet také o tom, co jim můžeme dát my protože vždy je to oboustranná záležitost. Měli bychom tedy do toho zapojit obě strany. A když hovoříme o vzácných surovinách, tak bychom měli také přemýšlet o takových věcech, jako jsou klimatické změny a naše cíle, pokud jde o klimatické změny. Určité věci už byly přijaty ve e, výboru Envy. Některé věci z nich by mohly být e, recyklovány a začleněny do tohoto stanoviska. Máme velký problém s odstavcem 4, pokud jde o IPR. Vy jste říkal, že zákony i standardy IPR by měly být uvedeny do souladu, ale zároveň musím říci, že v obou zemích eh, ty normy IPR procházejí revizí a po rozhodnutí, které bylo zaznamenáno i na tomto výboru, panují určité pochybnosti, pokud jde o IPR a je nutné, aby obě dvě strany do srpna roku 2012 vyjasnili eh, své legislativy, takže možná by nám mohli říci, eh, ti, kteří o tom více vědí, co se do toho srpna 2012 stalo. Další věc. Možná bychom měli něco doplnit, pokud o svobodu internetu v Kazachstánu, protože to nás poněkud trápilo. Pokud jde o zprávu Sans Frontier, tam také bylo řečeno, že eh, stránky, které mají koncovku KZ, eh, jsou nuceny k tomu, aby vše probíhalo přes eh, jejich místní servery, služby, které jsou usazeny pouze v Kazachstánu a to tež platí i pro Google s touto koncovkou, aby vláda mohla uh, Eh, sledovat, eh, jaké vyhledávání na Google probíhá. Takže to se netýká pouze svobody internetu, je to problém také otázky nekalé soutěže z tohoto hlediska. To je tedy věc, kterou bychom možná také měli ve zprávě zmínit a to je bod, eh, který my navrhneme v rámci pozměňovacího návrhu, aby to obohatilo vaši zprávu. Je to jen pár dodatků, ale jak jsem řekla, obecně jsme velmi spokojeni s vaší zprávou. Děkuji. Thank you, Mr. Chair. Děkuji. Pane předsedo, i já bych rád poděkoval zpravodaji za práci, kterou odvedl ve velmi omezeném čase. Paul Murphy, náš stínový zpravodaj, kritizuje mě i všechny ostatní členy a náhradníky AFETu za to, že ostatním poslancům vnutili tak velmi přísný harmonogram. Doufám, že společným úsilím se nám podaří dospět eh, k výsledku. My obecně v GUNGL sdílíme postoj Bernarda Langena, ale myslíme si, že by se tam mělo něco dodat. Eh, tak dvě, tři věci. Za prvé, bereme v úvahu to, že role Kazachstánu je klíčová v regionu centrální Asie, střední Asie, což je důležitý obchodní a partner, obchodní hospodářský partner Evropské unie. Mělo by to být také důležité, pokud jde o vzor v oblasti lidských práv, pracovního práva a tak dále, takže bychom měli posilit svou pozici, pokud jde o otázku lidských práv, O některých právě hovořila Franciska Keller. I pracovní právo by možná mělo být zmíněno. V tomto smyslu možná předložíme pozměňovací návrhy. Kazeřský zákonník práce podle našeho názoru je krokem zpět a nedodržuje to určité normy ILO. Mezinárodní organizace práce podle našeho hlediska. Z hlediska obchodní výměny s třetími zeměmi bylo nutné, abychom tam tuto zmínku měli. Určitě bych také položil otázku komisi. Zda ta zpráva Wall Street Journal v červnu 2012, která uváděla, že členové jedné ropné společnosti dostali e-mail, ve kterém se hovořilo o určitých nekalých praktikách. Možná komise nebo Evropská služba pro vnější činnost by nám mohla poskytnout eh, aktualizované informace o této kauze. A další věc se týká usnesení o Kazachstánu v Evropském parlamentu. Týká se to demonstrací, které byly organizovány v prosinci minulého roku. Co se do té doby udělalo? A paní Keller také částečně zmínila, že by bylo potřeba, aby nás komise informovala o vývoji IPR a jednání PCR. Takže to jsou věci, které by mohly posílit naše stanovisko pro výbor AFED. Děkuji. Děkuji, tím jsme uzavřeli naši diskusi. Teď si vyslechneme komisi. Je tady pan Kis. Tam jste? Promiňte, sedíte na špatném místě obvykle se dívám doprava a najednou je komise nalevo. Já se pokusím být neutrální ve svých odpovědích. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ty první otázky, obecně souhlasíme s tím, co zde pan Lange říkal. V podstatě to odráží i naše cíle návrhu této dohody z hlediska obchodu. Členství je samozřejmě dlouhodobým cílem, ale musíme z toho jasně vytěžit obou strané závazky jednání někdy nepřímo prodlužuje naše jednání PCR. Pokud jde o pracovní právo, tak to budeme muset ještě ověřit, eh, jakým způsobem bychom mohli tuto věc začlenit do politické části této dohody. Pokud jde o standardy IPR, tak eh, ty se mění také My jsme v úzkém kontaktu s kazašskou stranou, vzájemně se informujeme. Nicméně museli bychom se obrátit na své experty, kteří se zabývají IPR, aby nám poskytli aktuální informace. Byla to jedna ze čtyř kapitol, o kterých se diskutovalo na třetím kole jednání v červenci o PCA. A byla dohodnuta určitá ustanovení. Zatím tedy zde nemáme žádný konkrétní text, ale probíhá to dále. To si myslím, že je zatím v této chvíli z mé strany vše. Any further remark? Ještě nějaká další poznámka? Yeah. Also for the question on, on, on the Potom ještě ta otázka, která se týká článku ve Wall Street Journal, tak tam eh, se budeme muset informovat a potom eh, vám sdělíme své stanovisko. Děkuji a teď se vrátíme k našemu zpravodaji, aby uzavřel diskusi. Prosím. Děkuji, děkuji za vaše vyjádření. Jak víte, zpravodaj má omezený prostor, takže máme šanci vylepšit eh, celou záležitost díky pozměňovacím návrhům a já vás vyzývám, abyste jich předložili, kolik uznáte za hodné. Děkuji. I explained it at the... Tak jak jsem vysvětloval na začátku, a nyní tedy pozměňovací návrhy budou anglicky, eh, aby se to stihlo. Bod 10. Na poslední schůzi koordinátoři rozhodli připravit otázku k ústnímu zodpovězení eh, pro komisi ohledně opatření na ochranu trhu EU před mimořádně levnými dovozy pocházejícími především z Číny. Týká se to především zařízení fotovoltaických a telekomunikačních zařízení. E, tu mm, otázku k ústnímu zodpovězení máte ve spisech. Takže Dávám prostor, kdo chce vystoupit. Tato iniciativa nebo ne, ne, není překvapením, že Janik Šedou se první hlásí. Děkuji, pane předsedo. Všechny vás vítám po prázdninách. Vidím, že našich, naši němečtí přátelé byli velmi jaksi postiženi během prázdnin. Tady Bernard si udělal něco s prstem, pan Kaspary zase si zlomil nohu. Nevím, jestli to souvisí s programem eh, evropského oživení eh, a vztahu mezi EU a zbytkem světa. Co se týče fotovoltaiky, tak jak jsme o tom diskutovali na schůzce koordinátorů, tak v určitém okamžiku se hovořilo o rezoluci a o ústní otázce. Řada kolegů eh, se zabývala právě problematikou možnosti sepsat rezoluci. Byli jsme zajedno v tom, že pan Kaspary navrhne text, ale byli jsme si vědomi toho, že tento text je kompromisem mezi dvěma vizemi Jednak eh, cílem je, aby umožnil pokrok v té diskusi mezi námi, ovšem nezastupoval plně názory ekologů. To je skupina, ke které já patřím. Tam se hovořilo velmi o dumpingových eh, věcech a to trošku jaksi zamlžilo perspektivu té ústní otázky. Pak je tady důležitý bod, eh, který bychom chtěli také položit jako otázku komisi. A je to konkrétně otázka revize Evropské směrnice ohledně veřejných zakázek. Zvláště se to týká zeměpisných preferencí. To je to, o čemu říkáme lokální obsah. Rádi bychom věděli, zda komise by nás mohla informovat o tom, zda by to mohl být eh, jaksi mm, průmyslový mm, trumf který by nám umožnil bojovat proti čínskému dumpingu. Zda by to mohl být nástroj na podporu našich podniků, které mají velké potíže, protože mnoho podniků je buď uzavřeno, nebo mají eh, těžké finanční problémy v současné situaci. Já myslím, že v každém případě máme deadline do zítřka na předkládání pozměňovacích návrhů, ale ekologové předají pozměňovací návrh právě proto, aby tato otázka takzvaného lokálního obsahu byla začleněna do té řady nástrojů, které by měly pomoci zvláště v mm, průmyslu fotovoltaiky. Tento eh, návrh tedy předložíme a doufáme, že kolegové z ostatních skupin nás podpoří. Budeme hlasovat 17. nebo 18. září na výboru a pak budeme hlasovat, nebo lépe řečeno v říjnu na plenárce předložíme tuto ústní otázku. Děkuji. Oui. Il a échappé à personne que... Jistě nikomu neuniklo, že USA reagovalo velmi rozhodně na to, co eh, eh, vnímá jako dumping. To znamená používání různých prostředků, zvláště subvencí. Všichni vědí, že v rozmezí několika let Číňané naprosto zaplavili evropský, ale také severoamerický trh slunečními panely, které byly velice eh, cenově nízké. A šetření v USA ukázalo, že tady existuje 12 kategorií subvencí, které právě byly vyčleněny pro výrobce těch slunečních panelů. Byly ilegální a Číňané právě využili tohoto prostoru podpor, které byly velmi vysoké, 30 až 250 konečné eh, ceny nebo ceny konečného produktu. Takže v rámci evropského práva, ale také severoamerického práva podpory podniků proti nekalé soutěži, právě v tomto duchu je tato otázka zcela opodstatněná a Evropa by měla energicky zareagovat, protože se jedná skutečně o průmysl budoucnosti a není možné, abychom byli vytlačeni z tohoto průmyslu a proto budeme podporovat návrhy jednotlivých kolegů, zvláště návrh, o kterém hovořil náš kolega Žado. Jedná se o to, aby se zmapovaly potřeby umístění tohoto průmyslu eh, na evropském teritoriu. A Helmut Scholz z GUE. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to je opravdu nejdůležitější a velmi zajímavé téma, protože se to týká také všeobecně spolupráce mezi EU a Čínou v budoucnosti. Co se týče zásady, myslím si, že tady musím také podpořit eh, prodloužení deadline pro pozměňovací návrhy, tak abychom jak si zaměřili lépe cíl eh, této otázky. A tady bych chtěl navázat na to, co řekl pan Žanik. Chtěl bych vám říci, jaké aspekty bychom měli ještě promýšlet. promýšlet. Jednak je to otázka eh, intenzity výzkumu ve fotovoltaice. Výzkum zatím eh, nebyl dotčen v rámci této problematiky fotovoltaiky. Pokud se budeme zabývat obecně obnovitelnými energetickými zdroji a specificky eh, fotovoltaikou, pak musíme důrazně naznačit, kde došlo k určitému eh, zameškání z hlediska evropského průmyslu, zvláště z hlediska masové výroby a také z hlediska nového přístupu k fotovoltaice. Lépe řečeno, měli bychom zmapovat, kde je výzkum a kde není a právě e, v Německu nebyla tato šance správně využita. To znamená, nedostatečně se instaloval tento průmysl fotovoltaiky a nedošlo k důrazné podpoře a proto tady nemáme zatím e, trvale udržitelnou podporu z hlediska fotovoltaiky také ve slovech eh, paní kancléřky, když hovořila zvláště se svým kolegou eh, v Číně, tak v těchto jejich projevech bylo řečeno, že eh, není možné nebo není nutné definitivně rozhodovat o budoucnosti, ale měli bychom se zamyslet nad tím, jakým způsobem bychom mohli zajistit evropskému průmyslu nové perspektivy z hlediska vybudování nových eh, obnovitelných energetických zdrojů. A toto by mělo být v té otázce dostatečně zohledněno. Děkuji. No, Nikdo další se nehlásí o slovo, takže dáme slovo komus, komisi, pan Vilgi. Děkuji, taky sedím na špatné straně, ale pokusím se zůstat někde ve prostřed. Máme určitý problém s odpovědí na eh, tuto otázku k ústnímu zodpovězení, co se týče tedy jejího obsahu, protože my jsme zatím nezahájili řízení o dumpingu nebo protidumpingové řízení, což je nástroj, který se obvykle používá. Ale podle pravidel VTO my nesmíme nic publikovat, dřív, pokud nedojde k rozhodnutí o zahájení řízení, antidumpingového řízení. Tudíž komise nemůže o tomto hovořit. My se musíme samozřejmě držet našich právních povinností v rámci VTO. Na druhou stranu tvrdit, že se nic neděje, by bylo naivní, protože noviny jsou toho plné. Signatáři VTO jsou tím vázáni nikoli podniky, takže my eh, víme, že koncem července část eh, solárního odvětví se chce obrátit na předsednictví a předložit stížnost Evropské komisi. Já vám mohu říci, že pokud by k tomu došlo, máme 45 dní, během nichž musíme rozhodnout, zda zahájíme antidumpingové řízení. Podívejte se do diáře, kolik to znamená od konce července 45 dní. Pokud otevřeme nebo pokud zahájíme antidumpingové řízení, musíme to tedy eh, projednat v době devíti měsíců, kdy během těch devíti měsíců mohou být přijímána předběžná opatření a do 15 měsíců musí být přijata definitivní opatření. Tedy potud, jak si, eh, co se týče eh, tedy těch pravidel. Pokud budou okolnosti takové, tak bychom o podstatě tohoto problému mohli hovořit poměrně velmi brzy. Well, I understand that the commission cannot say... Čili komise nemůže veřejně říci, co a jak, ale pak to znamená, že je bráněno tomuto parlamentu dozvědět se o přípravných určitých stanoviscích, které třeba komise už má, tak já nevím, jestli bychom mohli s komisí udělat nějaké jednání se zavřenými dveřmi, proto abychom se dozvěděli, co komise dělá nebo si myslí o této věci. Ale abych se tedy vrátil k našemu výboru je předložený návrh na změnu termínu pro předložení pozměňovacích návrhů. Je to formální návrh změnit ten termín? Bernd Lange, je, je tu formální návrh na změnu termínu? Já navrhuji, aby termín byl posunutý na 8. září to by znamenalo jaksi změnit rozhodnutí, které přijali koordinátoři. Koordinátoři v mojí nepřítomnosti mimochodem rozhodli, že tento postup bude zvolený tak, abychom to stihli do říjnové plenárky. Pokud se rozhodneme pozměnit termín pro předložení pozměňovacích návrhů, pak musíme posunout i rozhodování plená- na plenárce. Souhlasíte s těmito dopady e, posunu termínu já si myslím, že co, co myslíte, je důležitější mít dva dny navíc pro předložení pozměňovacích návrhů, anebo to stihnout do říjnové plenárky? Pokud jste toho názoru, že je lepší, aby rozhodla říjnová plenárka, pak bychom měli ponechat harmonogram tak, jak je. Ale tedy na to vás musím upozornit dříve, než bychom rozhodli o změně harmonogramu, který byl velmi moudře rozhodnut koordinátory. Čili není tady žádný oficiální návrh na změnu termínu eh, pro předložení pozměňovacích návrhů, jestli tomu rozumím. To je, myslím, velice moudré. Dobrá, takže platí původně stanovené termíny. Předložit pozměňovací návrhy musíme stihnout do čtvrtého, což je zítra, 4. září v poledne. Žádný zpravodaj tady není, takže i tak i toto mám na starosti. Tady je pevně stanovená jsou pevně stanovené mantinely, co se týče otázek k ústnímu zodpovězení, co se týče jejich délky. Takže prosím, pokud budete předkládat pozměňovací návrhy, dbejte na to, abyste kompenzovali eh, toto s jinými slovy, která stáhnete, protože otázka nesmí překročit určitý počet slov a e, pak by jinak byla nepřípustná. Takže prosím, mějte to na paměti. Je to jasné? Počítejte slova, která navrhujete doplnit. Abyste také řekli, která tedy slova namísto toho mají být vyškrtnuta. Takže termíny jsem oznámil a toto téma máme uzavřené. Tím končí veřejná část našeho výboru. Poprosím všechny, kteří nejsou opráveni účastnit se zasedání koordinátorů, aby laskavě opustili sál. Připomínám, na schůzi koordinátorů se mohou zúčastnit pouze koordinátoři, sekretariát výboru, vedení parlamentu, představitelé politických stran a asistenti koordinátorů. Ti smějí zůstat. Všichni ostatní, prosím, opuste co nejrychleji a nejklidněji tento sál. Okay.